Budeme se tedy zabývat eh, změnou nařízení Rady eh, číslo 1698 2005. Je to tedy bod 8 na našem pořadu jednání. Výbo, eh, komise předložila ne, mm, nebo naše, náš výbor předložil text na poslední zasedání eh, a hovořilo se o obavách o tom, že navyšování spolufinancování eh, na rok 2011 a 2012 by mohlo snížit celkové možné prokrytí eh, pro programy pro rozvoj venkova v jednotlivých členských státech. Poté, co jsme proskoumali detailně celý návrh, zjistili jsme, že to riziko je méně významné oproti Eh, oproti eh, možnosti toho, že by se ztratily eh, prostředky z rozpočtu k způsobené nedostatkem financí ze strany členských států. Proto jsem doporučoval, abychom v širším hospodářském zájmu Evropské unie, chápané globálně, abychom podpořili návrh komise a abychom urychlili celý legislativní postup tak, aby vstoupil v platnost ještě před koncem tohoto roku, tedy eh, před koncem roku 2011. Za tímto účelem jsem tedy předložil tuto zprávu bez eh, legislativních pozměňovacích návrhů. Nicméně, kolegové, tento týden jsme zjistili, že dochází k potížím na radě. Rada chce horizontální řešení i pro jiné strukturální fondy. Vzhledem k tomu, že přijetí tohoto textu na radě je v současné době zablokováno v důsledku tedy tohoto stanoviska, můžeme se tímto tématem zabývat obvyklým způsobem, neboli stanovíme jako obvykle datum pro pozměňovací návrhy, což bude 26. října a následně pak text přijmeme v listopadu, nebo budeme přijímat v listopadu. Budeme tedy postupovat rychleji, ale přesto bereme v úvahu i to, že došlo k zablokování na radě. Radňo žádal o slovo. Máme zde také zástupce komise, komise pana Tamarina. A proto tedy může také vystoupit. Prosím, pane mě má slovo. E. Kolegové, pane předsedo, e, co nám připomíná tento text je, že 560 milionů eur, 90 milionů tento rok a zbytek následujícím, e, byly přeneseny z, e, na rok 2013, aniž bychom měli představu, jak ty peníze budou za ty dva roky získány. Toto prohlášení finanční prostě jen uvádí, že komise bude revizovat potřebu pro dodatečné eh, prostředky na platby a pokud to bude zapotřebí, navrhne patřičné kroky rozpočtovým orgánům, což znamená, my ty peníze teď vezmeme, doufáme, že si toho nikdo nevšimne a zařídíme to tak, aby se objevily jako peníze navíc příštím eh, nebo v následujícím roce. Komise navrhuje, aby zde nebyly žádné další prostředky na závazky v, programovém, v programovém období. Ma, caro Agno, adesso... Já teď předám slovo eh, panu řediteli Marinovi, abychom vás mohli ujistit, zda zde toto riziko je či nikoli, ale chtěla bych upřesnit, kolegové, že tato změna nařízení, o které diskutujeme, vůbec nemění rozpočet EU, ale mění se účast eh, ze strany Evropské unie a členských států na programech eh, rozvoje venkova. Takže z pohledu celého evropského rozpočtu to nemá žádný dopad. Je to jen flexibilizace v rámci programu na rozvoj venkova, který bude umožňovat členským státům, jež mají potíže, aby zajistili ty povinné finanční prostředky, které jsou tedy povinné dnes, aby eh, mohli ten plán implementovat i s nižší úrovní eh, financování ze své strany, což samozřejmě eh, způsobí snížení prostředků, které budou moci být uvolněny pro danou zemi. Takže se nejedná o rozpočet Evropské unie jako takový, protože tato změna nařízení se netýká konkrétně rozpočtu. Ale předám eh, slovo tedy paní ředitelce Lorette Marino, eh, která to vysvětlí. Děkuji vám, pane předsedo. To, co jste řekl, je úplná pravda. Není tu žádný další finanční prostředek, kromě těch, které již jsou stanoveny v rozpočtu, které by se týkaly výdajů eh, pro závazky. Co se týče plateb, pan poslanec se zmiňoval o 470 milionech navíc. A tam se jedná o prostředky na platby v roce 2012. Ano, toto číslo je třeba vidět s ohledem na to, že zhruba 14 miliard eh, je určeno na, na platby, což znamená, že je to velice nízká část těchto prostředků na rok 2012. Děkuji vám, paní ředitelko. Pan Majer žádal o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám jeden dotaz na komisi pro vyjasnění věci. Takže předpokládejme, že zemědělec eh, plánuje investici ve výši 100 tisíc eur. Předpokládejme, že eh, řecký, španělský nebo jakýkoliv národní program praví, že spolufinancování veřejných eh, prostředků se dosahuje 70%, vlastní podíl země činí 30%. Pak se na tomto poměru v podstatě nic nezmění, ale těch 70% veřejných prostředků na tom má Řecko 20%, Evropa 80%. Eh, A nyní může ten evropský podíl ve výši 80% být navýšen na 90%. Takže Řecko ehm, eh, musí uhradit už pouhých 10 z těch 70 eh, nebo zbývajících 70. Pouze uvnitř toho nebo v rámci toho veřejného přídělu se mění podíl Řecka a podíl Evropy. Je to tak správné? Anebo správně pochopeno? Je to tak, ale myslím, aby nám to eh, vysvětlila paní ředitelka, bude nejlepší. Ano, přesně tak to je správně ta proporce, o které jste hovořil, to, co zaplatí eh, Evropská unie a to, co zaplatí případně například eh, Řecko se eh, je přesně taková, nemění se příspěvek na zemědělce. Díky vyššímu přispění Evropy bude možné využít těchto opatření, které máme k dispozici, protože jinak by nemohly být, eh, nemohla být realizována tato opatření, protože není v současné době dostatek eh, finančních prostředků na straně národních států. Pan předseda, děkuji. Takže myslím, že toto upřesnění paní ředitelky všechno eh, objasnila. Došlo by k pokřivení konkurence kdyby v jednotlivých členských státech došlo ke změnám ehm, podpor pro eh, farmáře, pro zemědělce. To, co se mění, je proporce eh, spolúčasti finanční u členských států, protože jinak by mohlo dojít k tomu, že eh, když není zaplacena ta národní kvóta, že by mm, zemědělci nedodrželi prostředky z Evropské unie. Myslím, že budeme mít čas se k tomuto tématu ještě vrátit protože datum k pozměňovací návrhu 26. října a e, může se stát, tedy jak říká rada, že e, tato debata bude rozšířena i na další e, podobné programy. Pokud nemáte dalších poznámek, tak já bych začal nyní hovořit o bodu 9. Zdraví včela problémech podvětví včelařství. Vidím, že pan zpravodaj Čaba Šandor Tabaždy už je připraven a budeme hovořit tedy o zprávě z iniciativy pana Tabadiho. Jedná se o zdraví včel a problémy podobí včelařství. Bylo předloženo 220 pozměňovacích návrhů a bylo nalezeno 18 kompromisních pozměňovacích návrhů, které se stavil pan eh, zpravodaj, aby usnadnil eh, hlasování. A Děkuji mu tedy a děkuji také všem stěnovým zpravodajům. Výbor Envy předložil stanovisko, budeme hlasovat o deseti odstavcích, zatímco další 46 je pokryto zprávou. Pane, eh, pane Čábo Tabajdy, eh, přejete si promluvit nebo budeme rovnou hlasovat? A prosím všechny kolegy a kolegyně, aby eh, už eh, eh kartičku vložili do hlasovacího zařízení, prosím. Já bych eh, pouze eh, chtěl poděkovat mým kolegům, stínovým zpravodajům, eh, mému asistentovi Bela Acerovi, dále kolegům z EPP, z, z frakce Zelených, z ALDE za dobrou spolupráci. Děkuji mnohokrát za tuto těsnou spolupráci také panu Dantenovi, paní Luling. Mnohokrát vám děkuji. Bene, grazie. Allora adesso... Děkuji. A nyní budeme hlasovat. Budeme hlasovat elektronicky. Jste všichni připraveni? Budeme hlasovat tedy. Pozměňovací návrh 48. Hlasujte prosím elektronicky. Všichni hlasovali. Consentiamo a Mark di votare. 48. Všichni hlasovali, můžeme tedy ukončit hlasování. je přijat. Následuje kompromisní pozměňovací návrh 4. Hlasujeme elektronicky o kompromisu 4. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 60. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. 61. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Kom- pozměňovací návrh 72 Silvestris. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Non va? Okay. No, a new one. Yeah. Okay. Allora ripetiamo il voto sull'emendamento se. Budeme hlasovat ještě jednou o 72. Pana Silvestry se zahajuji hlasování. Končím hlasování. E A udělali jsme dobře, protože o hlas pozměňovací návrh prošel. Hlasujeme o pozměňovací návrhu 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Předseda se omlouvá. Zamítnut. pozměňovací návrh 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Sedmdesát sedm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. jsme nehlasovali, budeme tedy hlasovat nyní o pozměňovací návrhu 75 pana Rubikse. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. 78. Zahajuji hlasování. Zamítnout. 79. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnut. 80. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Zamítnut. Osmdesát jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 82. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. 83. Zahajuji hlasování. Zamítnut. 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 85. Zahajuji hlasování. Zamítnout. Osmdesát šest. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh výboru Envy 18. Zahajuji hlasování. Zamítnout. Bocciato. L'ambiente non ci sta si fa. Neprošel. 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromisní návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Devadesát pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromisní návrh 7. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Předseda se omlouvá, 105 je zamítnut. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Zahajuji hlasování o 107. Končím hlasování o 107. Přijat. 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 111 je zamítnut. 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Stejně hlasu na obou stranách. 113. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Hlasujeme o pozměňovací návrhu nv 21. Zahajuji hlasování. Tentokrát jim to projde. Přijat. Kompromisní návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 121. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. 122. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh Envy 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 123. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 132. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh Envy 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromisní návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 139. Zahajuji hlasování. To nemůžeme zamítnout. Končím hlasování. Je přijat. Kompromisní návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 152. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 152 je přijata. Pozměňovací návrh výboru Nv 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromisní návrh 13. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Je přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru NV36. Všichni hlasovali? Zamítnout. Kompromisní návrh 14. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. 168. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 172. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Sto sedmdesát čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 175. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrhy Envy. Envy 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh NV 40. Zahajuji hlasování. Stessa maggioranza. E NV 40. Respinto. Zamítnut. Envy 41. Zahajuji hlasování. Zamítnut. Kompromisní návrh 15. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Je přijat. 179. Zahajuji hlasování. No, uvidíme. Končím hlasování. Zamítnut. Causa del presidente. Nebylo to kvůli předsedovi. 180. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 182. A tam je ústní pozměňovací návrh Michela Dantena. Děkuji, pane předsedo. To je ústní pozměňovací návrh k tomu textu. A tehdy technicky nebylo možné ještě začlenit ten kompromisní pozměňovací návrh a konsolidovat text. Cílem tedy je, abychom eh, ten eh, referenční akční bod také zohlednili zde abychom zde stanovili práh, prahový limit, který by byl stanoven dočasně na 10 ppb. A vzhledem k tomu, že jsou různé metody analýzy v členských státech. Děkuji vám, Michel. Pokud nikdo z kolegů nemá nic proti, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, včetně tohoto ústního pozměňovacího návrhu. Budeme tedy elektronicky hlasovat o 182 s tímto upřesněním. Končím hlasování. Michel všechny si nás přesvědčila, je přijat. No, ne úplně všechny, ale hodně. Jose musel říci, že nesouhlasí. 184 Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. 185. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 190. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 191. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 193. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 194. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 195. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 201. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 202. Končím hlasování. Přijat. 203. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 203 je přijat. 205. Opět paní Jelčeva. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 214. Zahajuji hlasování. Tentokrát Jose hlasuje z Dantan. Končím hlasování valnou většinou, je přijat. 215. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 218. Sì, allora confermano, apriamo il voto sul 218. Hlasujeme o 218. Zahajuji hlasování o pozměňovací návrhu 218. Končím toto hlasování. Je přijat. 219. Pan Kačmarek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 220. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Budeme eh, hlasovat o úvodních eh, ustanoveních. Jedna Hlasujeme. Končím hlasování. Přijat. Číslo 2. Zahajuji hlasování. Stejná většina, bych řekl, je přijato. A není hlasujeme o třetím eh, úvodním ustanovení. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Následuje kompromisní pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení 12. Pan Tarabela, zahajuji hlasování. Proti Tarabelovi nemohu hlasovat. Končím hlasování. Zamítnut. 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Řekl bych, že je to zamítnuto. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stejnou většinou je to zamítnuto 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 11. Paní Nedělčeva, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak teď teprve končíme hlasování. A je přijato 19. Ne, to se nehlasuje. Kompromisní návrh 2. Zahajuje hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 3. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 40. Dantan. Končím hlasování. Myslím, že Michel tentokrát to neprojde. Končím hlasování. Je zamítnut. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 41. Zahajuji hlasování. Už je zahájeno a nyní končím hlasování. Zamítnuto. 42. Ne, 43. 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní tu máme usnesení. Ah, Následuje tedy závěrečné hlasování o usnesení tak, jak bylo pozměněno a budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Text je tedy takto přijat. 32 hlasů pro, jeden proti, tři se zdrželi. Blahopřeji panu Tabajdimu. E Následuje bod číslo 10 na pořadu jednání Punto 10 ordine del giorno, ci siete tutti? Máte všichni eh, připravené materiály? Myslím, že je čas na přestávku. Jedná se o plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Navrhovatelem je pan Béla Gladfelder. Jak víte, 19. září jsme museli odložit hlasování o návrhu stanoviska pana Gladfeldera bylo předloženo 68 pozměňovacích návrhů tomuto návrhu stanoviska a pan navrhovatel společně se stínovými navrhovateli připravil kompromisní pozměňovací návrhy. Přejete si slovo, pane navrhovateli? Není tomu tak. Můžeme hned mm, přikročit k hlasování. Rapidamente al voto. Ci siete tutti? Jste všichni připraveni? Můžeme se do toho opustit. Budeme hlasovat o kompromisní pozměňovací návrhu 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis 1 je přijat. Kompromisní návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování o pozměňovací návrh 7. Je přijat 8. Zahajuji hlasování. Je zahájeno hlasování. Končím hlasování. 8 je zamítnut. 9. Zahoji hlasování o pozměňovací návrh 9. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 3. Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh 3. Zavírám hlasování. Je přijat. Pozměňovací návrh 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 25. Pozměňovací návrh 25 je zahájeno hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. 27. Ne, 29 omlouvá se pan předseda 29, má dvě části. Takže první část 29. zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Druhá část pozměňovacího návrhu 29. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stejný počet hlasů je tedy zamítnut. 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nehledě na podporu to prošlo. Kompromisní návrh 4. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. 37. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. 38. První část. Hlasujeme o první části pozměňovacího národu 38. Končím hlasování. Přijat. Druhá část. Zahajuji hlasování o druhé části pozměňovacího návrhu 38. Končím hlasování. Zamítnuta. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 42. Zahajuji hlasování. Je zahájeno hlasování, končím hlasování. Zamítnut. 43. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 47. Končím hlasování. Zamítnut. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 49. Končím hlasování. Přijat. 50. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Přijat. 51. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Přijat. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 60. Končím hlasování. Přijat. 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 66. 66. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 68. To je poslední hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. A následuje závěrečné hlasování o celém takto pozměněném stanovisku. Zahajuji hlasování o stanovisku kolegy Gladfeldra. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 33 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji, pane Gladfeldre. Iraše. Pokračujeme dalším bodem na pořadu jednání, to je bod číslo 11, poslední bod, ke kterému budeme hlasovat. Jedná se o stanovisko pana Kapula Santose, postoj parlamentu k návrhu rozpočtu 2012. Jak víte, 30. srpna jsme schválili 55 pozměňovacích návrhů k rozpočtu před, předložených výboru eh, agri, eh, rozpočtu na rok 2012 a nyní máme hlasovat o stanovisku pana Kapula Santose, o stanovisku parlamentu k návrhu rozpočtu 2012 ve znění pozměněném radou 25. července. Celkem bylo předloženo devět pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku. Luizovi nebudu předávat slovo, protože není přítomen. Je to tak? Můžeme tedy rovnou přejít k hlasování. A tedy podíváme se na hlasovací seznam. Jste připraveni? Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Můžeme hlasovat en blok? Ne. Protože se neschodneme. Pozměňovací návrh 1. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Číslo 2. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě ne? Dobře, tak ještě ne. Opět tedy trojka, ale je přijata. Čtyři, zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijat. Pět, zahajuji hlasování. Tady ho máme. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 5 je zamítnut. Pozměňovací návrh 6 zahajuje hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 7 zahajuji hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 8 zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Přijat. A na závěr pozměňovací návrh 9. A já bych řekl, že je to zase schváleno. Závěrečné hlasování o návrhu stanoviska e, takto pozměněném. Všichni hlasovali? Výborně. Tímto je ukončeno hlasování. 31 hlasů pro, 3 proti, Takto jsme schválili postoj parlamentu. Naše stanovisko, tedy postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na 2012. A blahopřeji panu Kapulase Santosi a Giovanni si přeje slovo. Já se chci nejsem zeptat, pane předsedo. Je jasné, že jsme předložili stanovisko pro výbor pro rozpočet k návrhu rozpočtu. Ale vzhledem k tomu, že rozpočtový výbor už schválil návrh rozpočtu, Jasně, že jsem to řekl až po eh, samotném hlasování. Myslím, že naše hlasování nebylo příliš užitečné. A když připravujeme náš kalendář, měli bychom si stanovit eh, kalendář na hlasování tak, aby to bylo užitečné tomu eh, příslušnému výboru. Pan předseda, mimo mikrofon. Nemáte-li další výhrad, můžeme přejít k bodu číslo 12. Jedná se o evropské statistiky týkající se trvalých kultur. Spravodajkou je paní Maria Nedělčeva. Vidím, že je připravena na svém místě. Kolegové, ohledně evropských statistik týkající se trvalých kultur vás chci informovat, že trialog 21. září tedy trialog 21. září, přinesl kompromis s radou a s komisí. Kompromisní text byl distribuován všem. Chtěl bych poděkovat především skupinu, skupině vyjednavačů, zejména paní Nedělčevě, k velikému úspěchu, pozitivnímu výsledku na trialogu. Hned jí předám slovo a pokud nemáte dalších výhrad, budeme pokračovat dál. Prosím, Marie, máte slovo. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Vážení kolegové, konsensus mezi všemi politickými skupinami v Evropském parlamentu usnadnil také kompromis s radou a komisí. To jsem hned chtěla říci na začátek. A také bych chtěla poděkovat eh, stínovým zpravodajům a sekretariátu a také všem politickým poradcům, kteří eh, přispěli k tomu, abychom dovedli tento text až sem. Trialog 21. září nám umožnil dojít ke kompromisu mezi třemi institucemi. Tento kompromis splňuje naše cíle tak, jak byly eh, stanoveny či našemu výboru, našeho výboru. To znamená, že budeme mít důvěryhodné statistiky, budeme zjednodušovat a snižovat administrativní zátěž jak pro národní orgány, tak pro zemědělce. Při přípravných schůzkách stínových zpravodajů jsme také konstatovali koncensus v Evropském parlamentu a dohodli jsme se na otázkách, které prostě byly předloženy, předloženy radě a komisi. Měli jsme některé obavy, zejména co se týče článku 1, 2 a přílohy, roz, rozdělení, rozlišení eh, rady které již existovalo a proto v příloze se objevuje. Ústřední otázkou byl článek 3, který se týká pokrytí statistik. A tam jsme došli ke kompromisu, který jde ve smyslu pozměňovacích návrhů předložených členy našeho výboru, tedy aby se snižovala administrativní eh, zátěž jak pro malé zemědělce, tak pro národní orgány. A potom je tu možnost výjimky a také data, do kterého mohou o výjimku členské státy žádat. E, tato výjimka je limitována v čase a je umožněna členským státům, které mají potíže s adaptací systému na, na to, aby měly výjimky do roku 2013. Na závěr bych ráda uvedla, že závěrečný text nás tedy uspokojil a Eh, především odpovídá našim cílům, tak jak jsme je společně definovali zde na výboru pro zemědělství. Chci ještě jednou poděkovat kolegyním a kolegům za práci, za podporu, také sekretariátu a eh, politickým poradcům. Ještě jednou srdečné díky. Výborně, Marie, děkujeme. Přeji si kolegové eh, přispět do diskuze. Marie nadále pokračuje ve své vynikající práci. Všem tedy děkuji. Nyní následuje velice důležitý bod a to je bod 13. Jedná se o informace ze strany komise o budoucí podpoře méně zvýhodněných regionů. S radostí vám oznamuji, a jak už jsme viděli, že zde máme eh, paní generální ředitelkou eh, eh, Loretu Borman Marino, která nám předloží svou vizi na podporu znevýhodněných regionů. Jak víte, náš výbor održel návrh ze strany komise ještě před reformou a proto je důležité, aby v této rozpravě bylo jasné, aby nám bylo vysvětleno, jak významný je tento bod, toto téma. A já hned předám slovo paní ředitelce a e, posléze budou hovořit kolegové, prosím. Děkuji mnohokrát. Já mám za to, eh, že abychom dobře pochopili, jak si stojíme a kde se nacházíme v této chvíli, Musíme eh, napřed uvážit, odkud přicházíme a musíme si také připomenout ty hlavní kroky eh, v procesu tohoto celého materiálu z nevýhodněných eh, regionů. Dovolte, abych začala eh, premisí, to znamená eh, vyjasněním. Vy všichni víte, že v roce 1975 byly vytvořeny facility nebo pomoci pro méně zvýhodněné země a existují tři kategorie. Země se specifickými potížemi, horské oblasti, a e, dále pak ty oblasti přechody. Já se zaměřím právě na tu prostřední kategorii, to znamená e, tu oblast přechodu. Ehm, protože ty další dvě nedoznaly eh, větších změn dosud. Eh, já bych se chtěla vrátit do roku 2003, protože v tomto eh, roce byla předložena speciální zpráva účetního dvora a hlavním závěrem zprávy bylo, že existuje nedostatek důkazů, které by potvrzovaly, že klasifikace znevýhodněných regionů je platná nebo opodstatněná. Byla použita řada indikátorů nebo ukazatelů, asi 114 ukazatelů na vymezení těchto regionů. A zatímco tento systém měl být revidován začátkem 90. let, nedošlo k tomu a tváří v tvář e, opozici z e, nových členských zemí. A účetní dvůr doporučil, aby e, důkladná hloubková analýza těchto znevýhodněných regionů byla provedena Eh, a aby byl vytvořen, vytvořena sada vhodnějších eh, ukazatelů aby eh, došlo k odstranění nadměrných kompenzací a k celkovému přehodnocení celého systému. Vzhledem k tomu v průběhu přípravy nového programovacího období 2007 až 2013 zahájila komise práce na tomto a záměr bylo přejít od eh, národní eh, delimitace ke komunitární delimitaci, nebo vymezení. Eh, takováto delimitace by byla založena na ukazatelích produktivity, například mm, průměrné výnosnosti, hustoty mm, zvířat a tak dále. to by mělo teda existovat na komunitární eh, bázi. Ale naše eh, výpočty ukazují, že eh, takováto delimitace by vedla asi k 60% snížení těch oblastí. A proti tomu se postavila opozice ze strany členských států. Takže co se stalo, když Rada schválila nařízení 1682 v roce 2005? Rada se rozhodla, že za zachová stávající systém v platnosti eh, po určitou dobu a požádala komise, aby tato zpracovala eh, revizi eh, systému s cílem předložení návrhu eh, příštího systému plateb a delimitací počínaje rokem 2010. Za druhé, v podstatě rada rozhodla odstranit socioekonomická kritéria, která byla uplatňována v rámci Eh, toho procesu delimitací nebo vymezování oblastí. Eh, a tak za účelem budoucího vymezení oblastí začala komise eh, pracovat v roce 2005 a pracovala až do roku 2008 na společných biofyzikálních kritériích a za tímto účelem byl t, společný eh, výzkumný ústav pověřen eh, předložením určitých společných ukazatelů, eh, které by měly na pomoci v tomto úkolu a cílem bylo vypracovat společná, společné metody, které by byly platné po celém území EU. Za tímto účelem byla ustavena skupina expertů na vysoké úrovni pro oblast klima, klimatu, půdy a tak dále. Zaštiťoval to ten společný výzkumný ústav. Ten, ta skupina expertů zpracovala osm klimatických a půdních kritérií, stanovila také určité prahové hodnoty a, pro evropské zemědělství. Tato kritéria byla pak ještě prověřena společným výzkumným centrem a byla prodiskutována experty eh, v členských státech. A bylo pak konstatováno, že výsledky tohoto eh, nového procesu delimitace budou eh, moci být zhromažďovány a vyhodnocovány pouze na národní úrovni. Tato práce byla tak eh, složitá a tak hloubková, že ten konečný termín 2010, kterého se měla komise držet na pověření rady, nemohl být dodržen. A Dále pak um, Evropský parlament, to znamená výbor um, um, pro regionální rozvoj a eh, další eh, příslušné výbory sledovali tento proces a proces a komise vydala e, komu, sdělení e, v roce 2009, kde nově klasifikovala oblasti s určitým přírodním omezením, to znamená horské oblasti a tak dále. A na základě e, těchto osmi kritérií vztahujících se ke kvalitě půdy a klimatu bylo možno teda provést hodnocení na základě zcela objektivních a vědecky podložených kritérií. Do těchto kritérií nechci zacházet. Chci pouze říci, že toto sdělení komise také e, popisuje mechanismus takzvaného fine tuningu neboli e, jemného dolaďování. Jedná se o určitý kompromis, kde v případě, kdy zemědělci dokáží překonat úspěšně národní omezení a e, jsou schopni vykonávat Eh, eh, ziskové eh, zemědělství, rentabilní zemědělství i tam, kde jsou podmínky nepříznivé, tak tyto oblasti by měly být vyňaty. V roce 2009 rada schválila eh, závěry rady v návaznosti na toto sdělení a eh, závěry vyzývají členské státy, aby na území, eh, na svém území provedla simulaci biofyzikálních kritérií a aby se opírala o to dolaďování, o kterém jsem, nebo fine-tuningu, o kterém jsem právě hovořila. V současnosti probíhá Ehm, velké množství bilaterálních eh, pracovních projektů, jak členské státy, tak i služby komise ehm, velmi eh, eh, intenzivně pracovali na testování těchto kritérií a všech 27 členských států předložili ehm, tyto své projekty, simulace, někdy v některých případech je podložili i alternativními návrhy. My jsme s nimi, tedy se zástupci členských států, o tom diskutovali e, na řadě bilaterálních setkání a také na zasedání výboru pro rozvoj venkova. Musím e, konstatovat, že tyto diskuse

vyústily v určité úpravy či, či e, přizpůsobení kritérií a co je důležitější, ty simulace předložily jasné důkazy, že deliminace na základě biofyzikálních e, kritérií je transparentní, srovnatelná a kompatibilní. To znamená, ta problematika LFA, která je někdy považována za nevelmi vážný problém, to znamená ta ta problematika těch znevýhodněných oblastí může být obhájena zcela konkrétními a objektivními kritérii. V této chvíli se uvažuje o reformě eh, společné zemědělské politiky, ale jsme vlastně již pokročili výrazně v těchto úvahách a ta nová delimitace a nová kritéria eh, jsou zapracovávána do mm, globálního balíčku eh, společné zemědělské politiky, která by měla vzniknout po roce 2013. Je to tedy eh, zapracováváno do materiálu, který by měla příští týden komise schválit. Eh, respektive se jim zabývat. A proto poté, co proběhne tento schvalovací proces eh, komise, eh, se velice ráda s vámi podělím o všechny aspekty a podrobnosti tohoto návrhu nařízení rozvoje venkova po roce 2013 již nyní můžu říci, že stávající delimitace eh, zůstává v platnosti do roku 2013 a že nadále eh, pokračujeme v práci s členskými státy eh, v hledání řešení stávajících problémů a v nadcházejících letech samozřejmě některé členské státy víc než jiné E, budou muset usilovat o zhromáždění přesnějších e, souborů dat. Ale chci k tomu dodat, že se jedná o úkol, který z hlediska finančního můžeme podpořit díky systému technické podpory, finanční technické podpory to znamená, že tam, kde se zemím nedostává objektivních dat, kde nejsou schopny tato data zjišťovat e, sami, můžeme jim finančně pomoci. Pokud jde o budoucí pomoc těmto oblastem, tak komise již ve svém listopadovém sdělení z listopadu 2010 e, sdělila, že jeden z cílů společné zemědělské politiky bude kompenzovat e, ta, ty oblasti, které se eh, vyznačují eh, mimořádnými problémy a kde eh, produkce, zemědělská produkce zaostává. A to na základě zásad o udržitelném zemědělství. Tam budeme moci v podobě plateb na plochu eh, v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky eh, podpořit zemědělce. Eh, jak dobře víte, vážení členové výboru, nejsem schopna týden před schválením návrhu nového nařízení zajít ještě dále v této prezentaci o budoucnosti oblastí znevýhodněných odůvodněných. Děkuji. Děkuji vám za tuto eh, vyčerpávající prezentaci. Několik kolegů se přihlásilo. Herbert Dofman jako první. Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji také paní ředitelko. Já jsem opakovaně žádal o tom, abychom diskutovali o tomto tématu, takže chci poděkovat za tuto příležitost vidím, že to, co nám teď bylo předloženo, potvrzuje eh, moje eh, nejasnosti či obavy. Paní ředitelka nám rozsáhle eh, vysvětlovala genezi tohoto tématu. Příští týden uvidíme, možná náhodou, A zdá se, že bylo zapomenuto tedy na to, jak eh, se děly věci v parlamentu. My jsme se ale v parlamentu k tomu vyslovovali. A my jsme toto neříkali, my jsme neuváděli to, co není řekla paní ředitelka. My, já to nebudu teď všechno opakovat, protože to víme všichni, my jsme uh, uváděli, že je třeba mm, že je třeba spojit tyto věci mimo SZP, protože to potřebuje ehm, jasné a jemné doladění přímo na místě. Tady se jedná ale o jiný fine-tuning, o kterém hovořila paní eh, ředitelka. Pokud si přejeme vyřešit eh, situaci, bylo by třeba dát eh, větší flexibilitu třetí skupině území, které eh, potřebují eh, specifické eh, podmínky. Já jsem na tom tématu pracoval na tom tématu a musím říct si otevřeně, že si připadám tak trochu obejít. Mm. Parlament buď může zapřít sám sebe, tedy přijme to, co říká komise a není tam obsaženo nic z toho, co se politicky zde prohlásilo v Evropském parlamentu. A nebo pokud si parlament trochu váží sám sebe, tak musí jednat tak, jak mu to tedy situace velí. A to si myslím, že všechno, co mohu říct k tomu tématu, musíme dávat velký pozor příští týden a v následující době, protože tuto věc vnímají zemědělci velice citlivě a v některých členských státech se může stát, že třetina eh, výměry, která je nyní vymezena, se dostane do jiné kategorie území. A to je velice citlivé, citlivé politické téma. Děkuji vám, Herberte. Samozřejmě, že ten návrh bude součástí legislativního balíčku společné zemědělské politiky, kterou nám eh, pan Čeloš předloží příště, takže my Naši úlohu eh, budeme uplatňovat v rámci legislativního balíčku. Nemůžeme zapomínat samozřejmě na to, co prohlasoval parlament eh, velkou většinou, pokud si dobře pamatuji, ve zprávě, kterou si předložil ty. Elizabeth Jegle? Na parola te. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mohu okamžitě navázat na tuto větu. Je třeba zohlednit, co parlament schválil a je třeba zohlednit, co kolega Dorfman předložil. Předložil dobrou zprávu a já bych řekla, že nejenom on Eh, si musí připadat naprosto hloupě, ale my všichni si teď musíme připadat naprosto hloupě. A je skutečně legitimní, když žádáme, že chceme vědět, co komise dělá, pakliže to doposud neudělala a neučinila to alespoň tímto způsobem s námi, tak očekávám, že to učiní v následujících krocích a očekávám, že kolega Dorfman Eh, eh, lépe zapojí stínové zpravodaje, abychom mohli vidět, jak věc pokračuje. Není možné, abychom viděli, že jsou členské státy, kde tato témata musí být naprosto převrácena. Právě v oblasti společné zemědělské politiky v určitých členských státech budeme vést ještě velice tvrdé diskuse. A toto je bod, eh, kde Eh, jsme dříve mohli eh, spolu eh, hovořit, ale a nebyl, byly to spíše vedlejší body, ale pak, když se nám neumožní, abychom rozhodov, spolu rozhodli v těchto důležitých bodech, bude to tvrdé, čili tady musí se komise pohnout. Děkuji. Grazie, Elizabeth. On... Děkuji, Elizabeth. Jan? Ja, Dank, Herr Děkuji vám, pane předsedo. Existovala tady dlouhá debata, to komise správně popsala od roku 2003. A současný parlament, současné legislativní období se tím musí také zaobírat a rád bych ještě jednou zdůraznil to, co řekl kolega Dorfman a kolegyně Jegle. My jako parlament jsme toto téma velice vážně probírali, zaobírali jsme se s ním. Kolega Dorfman zpracoval zprávu, která byla odhlasována velkou většinou a myslím si, že ta obsahovala dostatek kompromisu Eh, požadavky eh, výučetního dvora eh, učinit bližší praxi, abych tak řekl. Tady si myslím, že je třeba, a v tom jsem v souladu s řadou kolegů, abychom skutečně nic nezrušili na tom hlavním poslání zprávy pana Dorfmana. Já tedy nevím, proč se to tak vytratilo. Kromě toho jsme také říkali, že jako velké opatření na budování důvěry, žádáme o to, aby tato zpráva byla vyňata z velké zemědělské reformy, aby se to vyjednávalo předem. Měli bychom dostatek času pro to, abychom tuto problematiku pojednávali v klidu a abychom se tím mohli podrobně zaobírat, protože teď tady máme skutečně to velké nebezpečí, když se to stane součástí té obrovské reformy, bude to pouze jeden dílčí bod a E, potom je možné, že dojde k řemeslným chybám, které se však velice konkrétně projeví v praxi. Já jsem hrdý na to, já se vždycky um, označuji jako odborný politik a jako odborný politik člověk nedělá většinou tu velkou politiku, ale děláme tady skutečně odborně zaměřenou politiku. Vždyť tady hájíme naše zemědělce a také jsme s nimi konfrontováni, čili nám potom se vyčítají ty chyby. Ještě jednou. Ne prozba, požadavek. Myslím si, že třeba říci, my jsme parlament, čili musíme konstatovat, takto to nejde budeme velice se intenzivně tím zaobírat a nejenom pod, nejenom pod, dobem, pod bodem různé. To je bod, který musíme mít extra na naší agendě. Základní chyba spočívá v tom, Jenom biofyzikálně, to je sice vědecky velice hodnotné, ale jenom biofyzikálně na základě biofyzikálních faktorů nelze definovat méně zvýhodněné regiony. Dám vám příklad. Poušť je samozřejmě znevýhodněnou oblastí ze zemědělského hlediska. Jestli je tím země a já jsem sedlák, tak nepotřebuji žádnou podporu od Evropské unie a kolega Dorfman uvedl celou řadu dobrých příkladů ve své zprávě a já prostě žádám, aby tyto návrhy byly konstruktivně zahrnuty a ne prostě jen tak odhákovány, očkrumdy a odloženy. Jsem dostatečně dospělý, cítím se na to být zralý v poradenství a myslím si, že my jako výbor bychom skutečně si měli také e, e, reklamovat tu kompetenci, která nám náleží. E, to nepochybně učiníme, pane Jare. Pan Pes. Děkuji, pane předsedo. Chci podtrhnout vše, co řekl Herbert Dorfman, Elizabeth Jekle a další a chci to ještě podpořit tady v parlamentu napříč frakcemi jsme velkou většinou vypracovali návrhy pod vedením Herberta Dorfmana a nyní zjišťujeme, že e, komise tyto návrhy vůbec nebere na vědomí. E, považují to e, za určité obcházení parlamentu a porušování Lisabonské smlouvy. Možná, že bychom měli poslat kamion naložený verzemi Lisabonské smlouvy do komise, aby si to tam celé ještě jednou přečetli. A pane předsedo, měli bychom skutečně se dovolávat našeho práva e, e, zakotveného v Lisabonské smlouvě. Komise sice má právo předkládat návrhy dle libosti, ale my, co by parlament společně s radou, máme e, rozhodovací pravomoci, respektive svrchovanost a toho také využijeme. Byla závažná chyba, že komise toto téma znevýhodněných oblastí neprojednala eh, vlastně eh, před eh, projednáním reformy zemědělské politiky. Domnívám se, že mm, právě ta eh, problematika znevýhodněných oblastí eh, mohla být eh, jakousi přípravnou zkouškou nebo pilotním projektem pro realizaci reformy zemědělské politiky. Já se domnívám, že biofyzikální faktory nejsou sami o sobě způsobilé určit, co je znevýhodněnou oblastí a co nikoli. A co také nepovažuji za správné je, že jsme vlastně do dnešního dne neobdrželi posouzení toho, jak se biofyzikální faktory projevují eh, na eh, eh, znevýhodněných oblastech. Takto to skutečně nemůžeme akceptovat. Nemůžeme akceptovat způsob, jak komise zachází s parlamentem v této věci. Děkuji. Albert, adesso... děkuji, Martin Ošling. Vážené dámy a pánové, Eh, já teď nechci tady hovořit, nebo nechci vrhat koulí po odborných politicích z Evropské lidové strany. Musíme uznat, že celkově tady existuje eh, pověření evropsky to sladit a to také neodmítáme. Otázka, o které jsme diskutovali, byla, zda kritéria, eh, která byla definována, budou stačit, anebo zda by tady neměly hrát i socioekonomické aspekty svou roli to také ještě nevidím zohledněno a zdá se mi to být obtížné a tady se mohu připojit ke kolegům, že to máme dělat teď paralelně k zemědělské politice a je třeba to implementovat paralelně k této politice a jsou tady zájmy, které prostě nemůžeme transportovat do toho, co chceme v agrární reformě a ještě to doplnit prostě od znevýhodněné regiony eh, protože to by jistě způsobilo veliké problémy eh, v regionech. Samozřejmě dojde k určitým posunům, ale co mě zlobí nejvíc je skutečnost, že doposud jsme nedostali žádné mapy, eh, kdy se dělalo toto slaďování a to hlasování. A když už se nás ptají různé asociace a svazy, jak se k tomu stavíme, tak jako poslanec musím jenom odpovědět, bohužel ještě mi nic nepředložili. Některé asociace už něco dostaly a to mě tedy skutečně rozlobilo. Už tomu bylo tak minulé, já se mohu k tomu konkrétně vyjádřit, až budu vědět, co to pro ty jednotlivé regiony bude znamenat. Eh, te, Tudíž otázka, jak chceme dále pokračovat za zapojení parlamentu, eh, rozhodující otázkou není, že to potřebujeme, ale otázkou, jakým způsobem s tím naložíme, kolik období, jakou lhůtu budeme mít pro toto období a jaké zároky budeme mít, že budeme zapojeni takovým způsobem, abychom k tomu skutečně mohli dát naše pádné stanovisko. Grazie, Martin. Děkuji, Martin. Jim Nicholson. Uh, Děkuji, pane předsedo. Musím souhlasit eh, s tím, co již řekli předřečníci dnes dopoledne. Nevěřím, že to je dobrý eh, návrh a dobrá cesta eh, vpřed. Určitě to bude mít velký dopad na region, z něhož já pocházím, pokud to takto projde v této stávající verzi. Někdo se tady zeptal, kdo vlastně Eh, se snaží eh, převést koho, já eh, to skutečně nevím, ale musíme se zejména ptát po příčinách. Je nesprávné stavět to do centra reformy zemědělství, protože to je něco zcela jiný přístup a zcela jiné řešení, než to, které by mělo být realizováno. Možná měli bychom k tomu přistupovat zcela jinak. Ale musíme být skutečně opatrní, protože tady hovoříme o oblastech, které jsou či budou velmi znevýhodněné, pokud budou vyloučeny ze stávajícího LFA, budou vážně znevýhodněné a možná, že dojde i k eh, úbytku eh, populace výraznému, tak, že vlastně ty oblasti zcela zaniknou z ekonomického hlediska. Je to skutečně návrh, eh, který nemohu podepsat, nemohu podpořit. Myslím, že musíme podpořit pana Dorfmana. Eh, já tak určitě učiním. Musíme eh, ještě mnohé promyslet, pokud jde například o půdu, o sucho, o oblasti mokřadů a tak dále a e, musíme uplatňovat celá jiná kritéria při rozhodování o tom, co budou na příště znevýhodněné oblasti a co nikoli. Pokud jde teda o můj region a můj elektorát, tak tento návrh komise určitě nepovažuji za vhodný. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se mohu eh, připojit ke kolegům, eh, protože to považuji skutečně za nezodpovědné, jak komise naložila s návrhy parlamentu a možná ke komentáři pana Hojzlinka, eh, který vítá to slaďování. Já si myslím, že to, co vyznačuje Evropu a zemědělství je právě rozmanitost a naší úlohou je zachovat tuto rozmanitost i do budoucna. A když se podíváme na zemědělské podniky ve venkovských oblastech, Eh, které budou dotčeny touto restrukturalizací, to jsou podniky, které prostě budou naprosto ztraceny na volném trhu. Eh, a nepodaří-li se nám eh, pokračovat v opatřeních, která zaručují další existenci těchto podniků, tak nám prostě zanikne velká část této rozmanitosti v budoucnosti a možná ještě k těm biofyzikálním kritériím a k těm simulacím. Pakliže si všichni vzpomeneme na to, kolik to stálo, jaké úsilí v jednotlivých členských státech vytvořit tyto, tyto mapy a simulace, pak se tady naskýtá otázka, proč tyto dokumenty již dávno neleží na našem stole. Eh, Jim Nicholson eh, už se o tom zmínil. Víme zhruba, kudy se to má, má ta cesta ubírat a jaký dopad bude těchto biofyzikálních kritérií. A myslím si, že nás to skutečně e, dostalo do stavu poplachu a e, ráda bych řekla komisi, že tady se nejedná pouze o podniky, ale jedná se tady o věrohodnost Evropského parlamentu. My si prostě nemůžeme dovolit vůči našim voličům a vůči našim zemědělcům tento způsob vysvětlit. Děkuji, Michel Danten. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se připojit k tomu, co bylo řečeno. Žádám komisi, eh, aby se zamyslela tím, aby nám dodala alespoň odpověď na ty návrhy, které jsme dodali. Eh, tyto návrhy nebyly zohledněny a nikdo neví proč. A máme právo Eh, prostě na to být vyslyšeni, toto je nepřijatelný postup. Rád bych řekl, že biofyzikální prvky, tak jak byly předloženy, vůbec nezohledňují eh, ty nejvzdálenější oblasti a zámořské regiony, eh, které mají fyzické vlastnosti půdy, které vůbec nesouvisí s tím, jaké vlastnosti půdy se objevují na kontinentu. Budeme mít trialog uvidíme, že v určitých situacích proto, abychom se pohli, bude třeba vidět, aby rada měla jednomyslné rozhodnutí a aby parlament měl stejný názor jako rado. E, já si myslím, e, že prostě můžeme e, zamítnout tento návrh komise jednohlasně v Evropském parlamentu. Grazie, Michel. Děkuji, Michel. Rodust? Děkuji, pane předsedající Já bych také ráda velice zřetelně tady řekla a prosím o omluvu. Ráda bych tady velice zřetelně řekla, že podporuji eh, to pobouření pana Dortmunda i za naší frakci mohu říct, že jsme maximálně nespokojeni s tím, co dosud víme. Ozřejmím to na jednom příkladě. Když kolega Dorfman eh, psal svou zprávu, tak jsem se také informovala, jak vypadá to mapování v mé oblasti. A byla mi předložena mapa, eh, kde bylo napsáno, že prostě půda, jedna z nejúrodnějších půd, které vůbec máme, na najednou byla označena za znevýhodněnou oblast. A to byla velice svízelná záležitost. A zvážím-li, že tyto kritéria již měla asociace zemědělců a my, kteří tady máme rozhodovat, jsme vůbec ještě ani neviděli tyto mapy, tak to považuji skutečně za velice nepochopitelné. Žádám jasné a rozumné vysvětlení, abychom také mohli argumentovat. Mě se ptají na každé schůzi, jak to vypadá teď se znevýhodněnými oblastmi. A já vždycky říkám, já to nevím, já to nevím. A to je samozřejmě velice neuspokojivá odpověď jak pro mne, tak pro dotčené, kteří ty otázky kladou. Bene, dibattito si... Dobrá, tímto tedy mm, byla dokončena diskuze a myslím si, že můžeme se shodnout na tom, že eh, jsme toho mínění, že jsme došli k obvyklému bodu. Včera večer, a teď mám na mysli zejména eh, koordinátory, kteří byli na večeři s panem komisařem Čološem. Pan Čološ eh, vyslovil velkou ochotu eh, se dohodnout s parlamentem, ale teď jsme konstatovali v parlamentu, že tato vůle tady není. A jak jsme řekli včera panu komisaři, tak dnes to chci říct i vám, Eh, jako zástupcům komise, protože my neschválíme tento text. Chceme, aby bylo, byla prosazena naše úloha Evropského parlamentu, která nám je dána smlouvami. Je tedy třeba najít způsob tomu, aby práce, která je vykonána zde na výboru, eh, zejména po době, po dlouhé době, týdnech, měsících, eh, které potřebujeme k tomu, abychom vytvořili eh, pozici a abychom se na ní shodli, tak aby toto naše stanovisko bylo bráno v úvahu. Děkuji a můžeme přejít k poslednímu bodu na pořadu jednání. Ne, pan Očechovský. Relazionare sulla delegazione je třeba, abyste nám sdělil něco o delegaci, nebo ne? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tady eh, ta cesta eh, na Kanárské ostrovy byla velmi zajímavá a mám důvody se domnívat, že každý, kdo se toho eh, zúčastnil, objevil pro sebe Kanárské ostrovy jako důležitý zemědělský region Evropy. Ty ostrovy jsou proslulé eh, svými turistickými atrakcemi, ale jedná se také o zemědělskou oblast. Možná, že v tomto smyslu zemědělství jsou ostrovy ještě významnější než z hlediska cestovního ruchu. Ale jsou tam i mnohé problémy. Dozvěděli jsme se, jak obtížné je působit v zemědělském odvětví v takto odlehlém eh, regionu, protože náklady s tím související, které právě vyplývají z odlehlosti eh, tohoto regionu, jsou vysoké a určitě tam nepanují eh, rovné podmínky, zejména v odvětví eh, produkce banánů panuje nekalá konkurence, eh, která vychází ze třetích zemí. Naši hostitelé byli velmi pohostinní a také jsme vedli řadu velmi věcných jednání s místní samozprávou. a vrátili jsme se e, domů s lepší znalostí o problémech e, e, této oblasti Kanárských ostrovů. Naši hostitelé na Kanárských ostrovech byli teda skvělí, my jsme jim již poděkovali písemně, e, cesta byla také skvěle organizována a mm, na tomto místě bych chtěl poděkovat našemu kolegovi Mateovi, který byl jakýmsi dobrým duchem e, celého tohoto podniku. Celkem viděno, byl to dobrý nápad tam zajet a jak jsem již uvedl, získali jsme díky tomu mnohem lepší pochopení pro tuto oblast. Děkuji. Děkuji panu místopředsedovi Vojčechovskému. Ještě máme důležitou zprávu, novinku pro kolegy, kteří zde zůstali. Lhůta pro předkládání eh, návrhu bude v 11 hodin 12. Eh, října příští týden a to proto, abychom mohli diskutovat až do 12.30 v našem výboru. Nebude se tedy konat konference tisková komisaře, dokud nedojde k nám do parlamentu předložit návrhy. Následně odejde na komisi, na tiskovou eh, konferenci. To si myslím, že je rozumné, aby nejdříve toto bylo prezentováno v parlamentu a pak teprve následně novinářům, nikoli naopak. Včera s koordinátory jsme se dohodli na jmenování některých zpravodajů. A ještě než se rozejdeme, vám si sdělili, že 12. října, 11. října, ne, 12. října, se sejdeme. Bude to velice významný den, protože nám budou prezentovány eh, eh, závěry komise.